na eh, menší počet a eh, rovněž těch 20-30, nad tím se taky ještě zamyslíme a uvidíme, jak se to dá zvládnout. Děkuji, paní eh, komisařko Hedegar. Tím uzavíráme rozpravu k tomuto tématu jako další schválená zdravotní tvrzení při označování potravin. Spravodaj se vzdal prohlášení, proto už máme řečníky jménem frakcí hned a paní kolegyně Somer na dvě minuty jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, ta e, e, směrnice o eh, zdravotních tvrzeních, to je nekonečný příběh a vlastně dodnes nebyla prosazena. Stále ještě chybějí profily o přidané hodnotě. Proč nám chybějí? Protože se jedná o koncepci, která není eh, z vědeckého pohledu obsa, eh, obhajitelná, ani není prosaditelná. Neustále se to zde diskutuje, ale přesto, že se nějaké profily nakonec odsouhlasily, tak všichni do toho nějakým způsobem způsobem se snažili zasahovat, ale nefunguje to. Totiž potraviny se nedají rozdělit na dobré a špatné. Existuje pouze způsob obživy, případně životní styl, který je lepší nebo horší. Nikdo se přece neživí jedinou potravinou od rána do večera. Nemá přece cenu vůbec vyhodnocovat jednotlivé postaviny. To jsme vždy jako EPP takto pojímali. A nyní se komise snaží um, svévolně zavést eh, takové propojení závislostní u těch zdravotních tvrzení, totiž ty profily zadními dvířky do všeho dostat, totiž například hraniční hodnoty u cukru jako podmínka uplatnění je vlastně profil. E, tím vlastně se komise dopouští protiprávního jednání, protože e, e, obchází legální způsob stanovování profilu z článku 4. Moje námitka proti návrhu komise o těch zdravotních tvrzení je zcela zásadní povahy protože nelze postupovat tak, že se stále znovu u každého výrobku bude zavádět ty profily zadními dveřmi. To není vůbec smyslem směrnice, eh, která se týká zdravé obživy. Pokud by komise přišla s nějakou koncepcí, která je nosná, tak proti tomu nebudeme, ale nelze, abychom proti radě, proti EFSA, se snažili eh, u zdravotních tvrzení u komise říct, že nás to vlastně nezajímá, my si prostě učíme, kolik je eh, cukru správné. Já nejsem proto, aby lidi se neustále byli krmeni reklamou a tak dále. Eh, předseda přerušuje paní kolegyně Šaldemoze na dvě minuty. Děkuji, milí kolegové. Skupina EPP paní Somr si přejí, abychom přestali eh, s tvrzeními na potravinách, která eh, tvrdí, mm, že uhlohydráty vás, vám zabrání vést eh, normální život. My si přejeme informace o, na potravinách, ale pokud bychom se drželi návrhu paní Somra EPP, tak bychom dospěli k opačnému cílu Měli bychom informace na bombonech a na čokoládových tyčinkách a v samobsluze by bylo napsáno, že tato tyčinka ti prospívá a je prospěšná pro tvůj mozek a to je k ničemu. Je to výhodné pro největší mezinárodní firmy jako Nestlé a podobně, ale nebude to prospěšné pro občana. Měli bychom zamezit tomuto zmatení, pokud jde o tvrzení na potravinách. A o to se snaží komise. Komise se snaží omezit eh, využívání těchto eh, tvrzení u potravin. Komise si nepřeje, abychom, zavádě, abychom zakazovali negativní informace, které obsahují vysoký obsah cukru, například u limonád, ale pokud bude možné omezit tato tvrzení, například u nemocí, jako je cukrovka nebo kardiovaskulární choroby či rakovina. Myslím, že bychom neměli také tvrdit, že občané musí mít jasno přece o tom, co je zdravé, či nikoli. Měli bychom být proti přání skupiny EPP, která chce úplně zamítnout veškeré informace o těchto hodnotách. Děkuji, kolegyně Šaldemoze. Nyní kolega Šliter, dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, komise předložila návrh, kde je velice malé vymezení eh, z hlediska zadání, takže je velmi obtížné eh, toto prosadit. Ale jaké budou důsledky? Musíme si uvědomit, že členské státy mají vlastní systémy a já si myslím, že většina mezi námi je toho názoru, že pokud například na balíčku stojí, že eh, určité mm, funkce, mozkové funkce jsou podporovány těmito výživovými hodnotami. Já nevím, eh, zdá tady například jsou určité evropské eh, normy, z hlediska obsahu těchto eh, hydrátů. Myslím si, že rada by měla zde mít odpovědnost. Já myslím, že není smysluplné připouštět eh, tvrzení, která nejsou odvodnitelná. Teď tady máme tento návrh a já si myslím, že to znamená, že tvrzení by měla vždy přesně popsat v jakých částech se obsahuje cukernatá složka. Teď to vypadá eh, tak, jako kdyby se zde pracovalo na absolutním zákazu. Já myslím, že my eh, nevíme ještě úplně stoprocentně, zda tento proces je stoprocentně vysledovatelný a zda tato tvrzení eh, nepovedou k velmi absurdním indikacím. Já si myslím, že většina obyvatelstva, většina vlád eh, bude zastupovat ten názor, že bychom tyto předpisy neměli uplatňovat ohledně naší výživy. Relevantní zdravotní tvrzení, eh, kde chceme, aby například populace se stravovala určitými eh, potravinami, to je smysluplné, ale ne tímto způsobem. Děkuji kolegyně Šlitr a nyní postup Catch the Eye. Paní McGuinness zahájí tento postup. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu nemám chuť na večeři, pokud se vůbec k večeři dostaneme u této debaty, protože tady se zdá, že mateme naše občany. Souhlasím s těmi, kteří říkají, nechceme eh, etikety na potravinách, které jsou směšné, ale bohužel na ně stále narážíme a stále více občanů je zmatených, přestože jim poskytujeme obrovské množství informací. Opravdu je zmatek v tom, co znamená zdravá strava, zdravé E, zdravý životní styl. Pokud se snažíme upozornit na to, že je něco opravdu dobré, tak naopak tím často e, lidi odrazujeme. Musíme tedy jednoznačně poskytovat spotřebitelům informace a zároveň to musí být jasný vzkaz e, poselství babičkovské, že všeho potroše nikomu neuškodí a vycházet z tohoto velice základního předpokladu. Děkuji kolegyně Megines a na závěr paní Kadenbach. Děkuji. Já jsem chtěla jenom potrhnout, proč vlastně bylo toto nařízení zavedeno. Jde o to, abychom nemátli spotřebitele, abychom jim dali jistotu. A chtěli jsme, aby produkty mm, měla, měly na svém obalu taková tvrzení, která jsou vědecky podložená. To je to zaměření a proto se mohu připojit k tomu, co navrhovatelka uvedla. Děkuji kolegyně Kardenbach a zase na závěr paní komisařka Hedegaard. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jménem pana komisaře Vorka vám nyní přednesu stanovisko komise k této záležitosti. Komise navrhuje omezit využívání jednoho zdravotního tvrzení u uhlovodanu, že totiž podporuje fungování mozku, zejména u potravin, které obsahují složité uhlovodany, protože pokud by to bylo e, přípustné, tak by pouze pokud je tam malé množství cukru, případně cukr přírodního původu, například ovocného. E, zakazovalo by to tvrzení e, na balíčku na balení cukrem nebo u výrobků, které mají přidáný cukr, například eh, sušenky a sladkosti. Zde musím upozornit, že v současné době toto zdravotní tvrzení se už na trhu objevuje a to zcela bez omezení i u eh, potravin obsahujících cukr a eh, v souladu s legislativou si mohou výrobci dovolit toto tvrzení používat, než regulátor dospěje k konečnému rozhodnutí a z tohoto důvodu přichází komise s návrhem omezit toto zdravotní tvrzení a doufám, že to podpoříte. Eh, komise se domnívá, že bychom to měli připustit pouze eh, po striktním zvážení využití tohoto tvrzení eh, poté, co byly vyslechnuti odborníci a v souladu s vládní politikou propagace zdravé výživy Vše bylo důkladně probráno s členskými státy a vše bylo eh, téměř jednomyslně přijato. To, že se připouští takové tvrzení u výrobku s přidaným cukrem, by znamenalo, že tím ty výrobky eh, reklamujeme a to by bylo proti naší strategii zdravé výživy. Potrhují, že cíl eh, usnesení není jasné, zejména, že tam má eh, protikladné názory. Na jedné straně celá řada poslanců eh, podpořila usnesení ve výboru Envy podle mm, názoru, že komise zneužila svých pravomocí, protože by se nemělo tvrdit nic o uhlovodanech, a nebo že by to eh, mělo pak být na všech eh, výrobcích z uhlovodany, včetně přidaného cukru. Na druhé straně se objevily názory, že zamítnout je to třeba, protože je to matoucí, protože to vlastně podporuje e, cukr jako potravinu, takže tady by se to pak muselo zakázat u všech e, potravin. Vážení, pokud by tento parlament opravdu takové usnesení schválil, tak nařízení, které za těchto přísných podmínek toto tvrzení připouští, by ne nebylo přijato. A to tvrzení by stále ještě na trhu fungovalo a objevovalo se zcela bez omezení i na potravina, které obsahují příliš mnoho cukru. Z těchto důvodů můj kolega komisař Borg a komise eh, apelují na vás, abyste toto usnesení nepodpořili, protože pokud se opravdu schválí, tak by se neustále eh, k takovému zdůvodnění a zdravotnímu tvrzení sahalo na trhu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko Hedegard. A na závěr této zprávy je usnesení z Envy, které bylo podáno a je dispozici, tím je roz...